Os Dobré odpoledne, dámy a pánové. Zápis včerejšího zasedání je k dispozici jsou eh, k němu nějaké připomínky, pokud jde hlavně o zápis posledního zasedání. Pakliže nikoli, považujme je za přijatý. Další bod na pořadu jednání jsou rozpravy o případech porušování lidských práv demokracie a právního státu podle článku 122 jednacího řádu. Jako první nás čeká situace v Žibucku. Dávám slovo panu Tenokovi. Máte dvě minuty. Děkuji vám, pane předsedo. Jako eh, jeden z mála poslanců, kdo byli v Džibutsku, eh, mohu kolegům říci, že tato země nám má mnoho co nabídnout. Je tam úžasná kombinace francouzské a somalské kuchyně a kultury na pobřeží Červené a Rudého moře. Nicméně z vládního hlediska tam je mnoho nedostatků. Vedení Čibucka často utiskuje základní svobody a občanskou společnost, jakož i své politické oponenty. Ve své roli jako zpravodaj pro východní Afriku, pro africký roh, jsem vždy zdůrazňoval, že vývoj této země musí být ve jménu konstrukce a konsolidace demokratických institucí a plného respektování právního státu. V tomto ohledu však máme velké obavy o eh, údajnou prevalenci podvodů v posledních volbách, o násilí vůči demonstrantům a eh, vzhledem k tomu, že zde je zhruba 60 politických vězňů. Eh, ovšem musíme zohlednit i zprávy pozorovatelů u voleb, kteří označili únorové volby v Džibutsku jako transparentní. A kromě toho to byly první volby, kde bylo více opozičních kandidátů, což je jistě něco, co musíme, eh, co musíme zohlednit. Doufejme, že to znamená, že do budoucna se džibutské úřady zaváží k dalším reformám a smysluplným změnám. Džibutsko je malý stát, který by mohl vzkvétat a který si zaslouží naši plnou podporu ze strany EU. Je to stát, který přispívá k boji proti terorismu a pirátství. Máme zde různé základny japonského loďstva, evropského loďstva, pak je tady eh, evropská mise Atalanta proti piráctví a eh, tato země musí mít naši podporu z tohoto důvodu. Nicméně zároveň s ní musí přicházet i diplomatický tlak na to, aby byli propuštěni dizidenti a aby byly uvolněny ruce eh, politické opozici, aby mohla začít fungovat řádná demokracie. Fakt je, že Džibutsko je asi stálejší země než jeho bývalý um, italský partner a doufejme, že jak Džibutsko, tak Somaliland, tak Somálsko budou brzy pro, uh, prosperující státy ve východní Africe. Měli bychom jim ze všech sil pomáhat, aby toho dosáhli. Eh, děkuji vám mnohokrát, pane Tenoku. Jako další má slovo paní Kiel Nielsen na minutu a půl. Pane předsedo, v Džibutsku se trestá eh, každá forma protestu. Dochází tam eh, již od počátku 90. let ke znásilňování žen. Ani ministerstvo pro ženy, ani politické strany, ani nikdo jiný nemá odvahu se proti tomu vyslovit. V Ždibutsku je tomu tak, že, a je to tak jako podobně v Africe, že znásilňování se používá jako zbraně. Není toto, tento problém není problém, není řešen v té dohodě z roku 1994-2001, protože tuto mírovou dohodu eh, dojednali muži. To, co minulý týden přijala Rada bezpečnosti OSN, požaduje státy, aby do svých ústav zakotvili trestní čin sexuálního násilí, tak aby bylo možné sexuální násilí trestně právně stíhat. Žibutsko ovšem toto nečiní. Chybí tam skutečná politická vůle ochránit ženy, tak aby ženy eh, měly odvahu vůbec se obrátit na policejní orgány. Oni potřebují naši podporu, pomoc, tak aby tyto trestné činy skutečně byly postiženy protože bohužel justice tam nefunguje, ovšem bez spravedlnosti není možné mít budování státu. Děkuji. Děkuji jako další pan Preda na dvě minuty. Děkuji vám, pane předsedo. Džibutsko je důležitým spojencem Evropské unie a jejich členských států v boji proti terorismu a proti piráctví. Eh, situace v této zemi Eh, však nastala, která tam je, nastala kvůli eh, nezájmu mezinárodní eh, komunity. Situaci v této zemi přirovnávají reportéři, reportéři bez hranic k mediální černé díře. Neproudí tam řádně informace. Nemůžeme však ignorovat, co se v Džibutsku děje za posledních několik měsíců po volbách z 22. února. To, co mělo být krokem vpřed na cestě za demokracií v Džibutsku, tím, že se například poprvé voleb účastnila opozice od eh, doby, kdy vstoupil do funkce prezident Ismail Olager, eh, však vede k něčemu zcela jinému. Opozice napadla výsledky voleb, došlo k demonstracím, které byly brutálně, brutálně potlačeny, došlo k zatýkání a k soudním procesům s mnoha členy opozice. A kromě toho výsledky voleb vůbec nebyly volebním úřadem e, zveřejněny, což nám dává důvod podezření na podvod. E, svoboda vyjadřování je v této zemi už tak dost křehká, ale stále se zhoršuje. Stále více žurnalistů, kteří mají blízko k opozici, jsou odsuzováni a uvězňováni. Evropský parlament by měl silným hlasem vyzvat džibutské orgány, aby přestali s touto represí opozice k tomu, aby osvobodili politickou opozici a k tomu, aby s opozicí vstoupily džibutské úřady v řádný dialog, aby tato krize mohla skončit. To byl konec konců slib, který džibutský prezident minulý týden učinil. Evropská unie teď e, musí v tomto smyslu pokračovat i dále s regionálními organizacemi a myslím si, že bychom měli využít i vlastní velmi dobré vztahy s Džibutskem, abychom tuto reformu podporovali. Děkuji vám. Jako další má slovo pan Takula. Dvě minuty. Kiitoksia, arvoisa puhemies. Tiburin tilanne on tietenkin... Situace v Džibutsku je mm, velice naléhavá. Když uvažujeme o tom, jak ovlivnit tuto část Afriky, tak si musíme vždy uvědomit, jaký je náš základní úkol šířit demokracii, lidská práva, svobodu projevu ve světě. Tyto hodnoty, na kterých je založena evropská realita. My se je snažíme šířit mm, do jiných zemí. Je to zjevné, když se podíváme na Čibutsko, demokratizace a volby v únoru. Od té doby tam dochází k napětím, jsou tam velké problémy s lidskými právy, právy žen. E, práva žen jsou velice nízká. Také masová znásilnění tam probíhají. Musíme se toto pokoušet řešit velice rychle. Je to velice e, náročné, protože v mnoha zemích kde je převládá islamská kultura, jsou práva žen a lidská práva obecně vnímána jinak. A proto, když Evropská unie zasahuje v těchto oblastech a tak musíme vycházet e, od základní reality, vzdělávání, e, které postupně krok za krokem může vést ke změnám. Teď musíme vyvíjet politický tlak abychom dostali, se dostala situace pod kontrolou a zlepšila se situace v oblasti lidských práv, aby nedocházelo k eh, takovému porušování žen, práv žen a mm, praco, eh, situ, země se vyvíjela směrem k demokracii. Když mm, poskytneme, když schválíme rezoluce, poskytneme prostředky, tak samotné to nebude stačit. Musíme pracovat na programech pro občanskou společnost vzdělání, aby lidé pochopili, co znamená lidská práva, co znamená demokracie a ne e, jako, aby to bylo jako obvykle jenom západní koncepce, kterou oni nechtějí akceptovat. Děkuji, teď e, má slovo paní Veržia dvě a půl minuty. Děkuji, pane předsedo. Mm, já chci říct, že země, která se snaží, eh, která bojovala za nezávislost, si zaslouží naši podporu. Toto území je strategicky důležité pro Evropskou unii Mm, jsou tam eh, námořní eh, vojenské základny, americké, japonské, další, eh, další země jsou tam zastoupeny. Říká se v té rezoluci, že vojenské základny přináší příjmy, ale koho podporují? Eh, mají z toho prospěch lidé v Džibutsku? To pochybuji, protože je to jedna z nejchudších zemí světa. 40% populace žije v extrémní bídě. Negramotnost je velký problém. Konkrétně se týká především žen. Chudých žen, které trpí eh, mrzečením eh, genitálů a znásilňováním ze strany členů eh, ozbrojených sil, mimo jiné. Eh, opozi- v posledních volbách eh, pro, to byly první svobodné volby za dlouhou dobu a pro zemi se objevila určitá naděje, ale lidé neviděli žádné zlepšení té doby. Výsledky nebyly publikovány. Represe se týkají všech. Lidé strpí mučením a podobně politický, mm, především političtí oponenty. Pan Fara byl opoziční vůdce, který se vrátil do země, aby bojoval za demokracii, byl tento týden uvězněn. Takže ano, eh, lidé se ozývají, žádají změny, žádají ukončení politických represálí. Děkuji. Pani de Kaiser. No, děkuji. Děkuji, pane předsedo. Každý dříve viděl Džibutko tak, jak si to sám přál. Já chci říct, že pan Tanok eh, že je pěkné, že pan Tanok hovořil o tom vlivu francouzské kuchyně na tuto zemi. Ehm, část organizace OSN říká, že v Djibouti, tedy to FAO, tisíce lidí potřebují potravinovou pomoc a to jim pravděpodobně takovouto pomoc neposkytne. Skvělá francouzská kuchyně. Nyní ke svobodě tisku. Džibutsko je na 160. místě ze 186 zemí podle toho, co říkají reportéři bez hranic. Samozřejmě Djibouti je blízko afrického rohu, je to východní Afrika, důležitá oblast pro bezpečnost v Africe a také pro naši bezpečnost. Přesto ale nesmíme se tady dopouštět ústupků, které dovolují vše na úkor demokracie. Jistě Džibutsko není asi tou nejhorší zemí v této části Afriky, ale mm, od těch voleb 22. 2013 my tady požadujeme naléhavé usnesení k Džibutsku, protože, jak zde bylo právě řečeno, máme velké pohyby o průběhu těchto voleb. Ano, proběhly pokojně, to je sice pravda, ale nebyly to volby, které proběhly řádně podle našeho názoru. My už se od února snažíme k tomu tedy mít naléhavé usnesení represi, represe rostou od voleb. OSN a aktivisté v oblasti lidských práv říkají, že v Džibutsku je mezi tím více než tisíc politických vězňů. Já bych chtěla vzít za slovo džibunského prezidenta, který 27.6. hovořil o dialogu s opozicí. Takže vezměme ho za slovo, ale nás sebe také. Měli bychom skutečně sledovat situaci v Džibutsku a pak uvidíme jak se to vyvine za tři či za šest měsíců. Zda se tam zlepší situace v oblasti demokracie a lidských práv. Děkuji. A nyní za jednotlivé Francie, nejdříve pan Šťastný za EPP. Děkuji, pane předsedo. Vítám kroky k politické reformě, například to, že opozice má možnost získat křesla v parlamentních volbách. E, politické strany a lid Džibutska ukázali to, že jsou velmi ambiciozní co do demokratické budoucnosti jejich státu tím, že se účastnili těchto voleb. Nicméně současná situace nám dává důvod k obavám. Džibutsko je totiž klíčový stát pro boj s terorismem a pirátstvím v daném regionu. Jsem jednoznačně proti jakékoliv represi politické opozice a vyzývám po okamžitém propuštění všech zatčených osob. Odsuzuji, pane předsedo, excesy eh, v oblasti sexuálního násilí páchaného na ženách. Vláda musí takovéto akty odsoudit a vyníky potrestat. Džibutsko musí ukázat, že i ono je zavázáno vůči demokratickým principům a respektování lidských práv tak, aby eh, povýšilo své propojení s Evropskou unii na další úroveň. Děkuji vám mnohokrát. Děkujeme vám, pane Šťastný. Teď dostane slovo paní Krecu za SAD. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Eh, politická situace v Džibutsku je skutečně napováženou vzhledem k represi opozice. Po volbách 22. února eh, se zde objevila příležitost k demokratizaci této země. Prezident byl zvolen uh, už v roce 2005 velkou většinou, ale myslím si, že je potřeba, aby nám vysvětlilo Džibutsko, jak to vypadá s těmi údajnými podvody při volbách. Je potřeba mít nezaujaté parlamentní volby a myslím si, že i jak Liga arabských států, tak Africká unie hrály důležitou roli při pozorování těchto voleb. Ehm, je potřeba, aby občané Džibutska měli možnost se svobodně vyjadřovat. E, Evropská unie jakožto hlavní dárce finančních prostředků Džibutsku by se měla toto partnerství pokusit využít pro víc než jen boj s terorismem a námořním pirátstvím. Je potřeba bojovat proti negramotnosti, nezaměstnanosti a, a náboženskému extremismu, eh, který se dotýká více než poloviny populace a vede k stávajícím problémům. Děkuji vám eh, teď za ECR. Pan Čarnecký má slovo, máte jednu minutu. V zprávě Džibuty nejsme sami. E stanoví... Pane předsedo, nejsme sami jako frakce, eh, co se týče Džibutská postoj OSN je jasný. Reportéři bez hranic také tato, na toto opakovaně upozorňovali. My jsme jim udělili před několika lety Sacharovovu cenu. Atlanty Tokevio řekl, že revoluce obvykle vypuknou, jakmile se situace trochu zlepší. No, situace v Džibutsku se zlepšila. Volby byly krokem správným směrem, Ovšem mnoho věcí e, ještě zbývá udělat. Mm, třeba eliminovat násilí vůči ženám, vůči protestujícím. Musíme samozřejmě odsoud, to odsoudit, bez pochyby. Ale také musíme vidět pozitivní změny, ke kterým došlo. Myslím, že tato rezoluce ukáže um, místním orgánům, že podporujeme demokracii. Děkuji. Nyní jménem eh, D. Pan Paška. Vážený pane předsedo, vážený pane komisaři, společenský přechod od systému jedné politické strany k pluralitní demokracii je často provázený problémy, jakých jsme svědky v Čebucku. Řídící aparát státu vytvořený na základě vnitřních dohod ve strukturách politické strany je málo kdy schopný podrobit se svobodné demokratické selekci voličů. Přesto i přes, eh, vzhledem na strategickému významu Čibucka musíme účinně působit na místní politické struktury, abychom dosáhli podmínek pro, přechodné, pro vytvoření um, demokratického politického prostředí a pluralitního systému. Musíme především zastavit persekuce vládní moci vůči opozičním politikům, občanským združením, novinářům a šíření bezpráví. Potom bychom se účinnou mediací měli snažit eh, o dohodu nebo spolupráci mezi vládním skupením a opozicí a pokusit se o nové vztahy mezi nimi na základě vzájemné tolerance a pochopení. Vzhledem k mat- na materiální závislost zemi na příjmech z USA, Japonska a Evropy bychom při dobrém společném postupu mohli vytvořit klak a dosáhnout takovýchto cílů. Děkuji. Děkujem. Další má slovo pan Obermeier. Děkuji, pane předsedo. Cesta z kolegie k demokratickému státu je jistě velmi obtížná, ale toto neospravedlňuje porušování lidských práv na běžícím pásu, tak jak k tomu dochází v Džibutku, potlačování opozice, demonstrantů a také žen. A mohl bych dodat řadu dalších věcí. EU sice chce investovat 40 milionů eur do e, zařízení, která poskytují vodu, ale nedívá se na porušování lidských práv, možná také proto, protože Džibutsko je strategicky důležitou zemí v boji proti pirátství a proto si chce zajistit obchodní cesty v oblasti Adenského zálivu a potřebuje proto partnera. Toto nesmí být výmluva proto, že tady akceptujeme, že se pošlapávají demokratická základní práva. Podívejte se na restrikční opatření vůči opozici. Musíme Džibutsko vyzvat, aby s tímto i hned přestalo, propustilo politické vězně a konečně eh, zveřejnilo oficiální výsledky parlamentních voleb. Děkuji a nyní. Kiitoksia arvoisa. Pani Esaja djiboutin demokratian tilanne on huono siellä ei ole itsenäistä mediaa ja toimittajat ja. demokracie v zemi je, je nedostatečná nejsou tam nezávislá média novináři jsou neustále pod tlakem když kritizují vládu opozice a další kritici jsou jim hrozí věznění a někteří asi 6 tisíc politických vězňů je již uvězněno od voleb. V únoru bylo řada lidí zatčena, 90 lidí minimálně. Dostávají hodně rozvojové pomoci od EU. Na začátku roku 2000 to bylo 50 milionů euro. V případě Džibutsko a mm, dalších, pomoc přichází z dalších zemí, aby je nutné zajistit, aby ty peníze přispívaly k demokratizaci země a situace tam se zlepšila. Dále pan Mirsky, jedna minuta. Děkuji vám, pane předsedo. Toto je usnesení o situaci v Džibutsku. Je to skvělá odvedená práce kolegů zde v Evropském parlamentu. Já bych k tomu dodal jenom to, že dnes v Džibutsku demokracie není. Prezident tamní je v podstatě diktátor ta, to země z 58% je závislá na pomoci ze zahraničí. Zároveň tam je velmi vysoká úroveň kriminality a korupce. Vyzývám Evropský parlament, aby nejenom doporučil nějakou aktivitu, která tam má nastat, ale aby využil všechny prostředky, včetně finančních, které má k dispozici, aby tuto tragickou situaci v Džibutsku změnil. A to ještě dnes. Děkuji. Děkujeme vám. Dávám slovo panu Liskovi na jednu minutu. Pane komisařu, Džibuti můžeme pochválit. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Pane komisaři, Džibutsko můžeme ocenit za to, že pomáhá bojovat s pirátstvím, za to, že eh, na své půdě nechává eh, základny eh, amerických, japonských a francouzských vojáků a za to, že stabilizuje situaci v africkém rohu. Můžeme Džibutsku také poděkovat a po- pogratulovat k určitým pokusům o zavedení demokracie. Nicméně musíme jasně říci, že eh, po tom, co se stalo po volbách, tedy to znamená to zatýkání a útoky na opozičníky, novináře a nevládní organizace a jejich šéfy, eh, může být řeč jedině o tom, že tyto akce odsoudíme a Evropská unie přitom musí vyslat velice jasný signál v tomto smyslu. Vysoká představitelka EU musí vyslat Džibutsku takový signál, že takovéto, takovouto praxi vůbec nikdy nemůžeme schválit a musíme apelovat na prezidenta, který má skutečnou moc v této zemi, že demokracii přivede zpět. Děkuji. Děkujeme vám mnohokrát. Pan Kelly má slovo na jednu minutu. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Myslím si, že zpravodajové tento případ schrnuli velmi dobře. Bylo to schrnutí velmi přesné, věcné a trefné. Nicméně myslím si, že kdybychom se zeptali lidí v Džibutsku na to, jaká je situace, vlastně by ani netušili, proč je Džibutsko důležitá země. Důležitá země je to hlavně proto, že je na zajímavém místě ve světě, proto se o ně mezinárodní společenství zajímá. Eh, musíme rovněž uznat, že Džibutsko po nabití nezávislosti ušlo velký kus cesty. Zejména jsme to viděli v únorových volbách, jak už zde zaznělo. Ovšem přesto, zde jsou stále velké problémy v oblasti občanských práv. A myslím si, že bychom měli na tuto zemi vyvíjet i nadále tlak, zejména v oblasti násilí páchaném na ženách a v oblasti zadržování politických vězňů. Děkuji vám. Eh, děkuji vám mnohokrát. Slovo má pan Tarabela. Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chers collègues, il est essentiel que les autorités djiboutiennes fassent enfin le nécessaire afin de faire. Pane předsedo, vážení kolegové, pro je tady důležité, abychom skutečně vyzvali dřiblické úřady, aby skoncovali s porušováním lidských práv, aby zajistili základní práva a demokracii od únorových voleb jsou zadržováni opoziční politici. Máme tady politickou šikanu politických opozičních lídrů, s touto se musí skoncovat. Je třeba propustit veškeré politické vězně a rovněž je třeba zastavit znásilňování žen. Navíc je zde další problém. Zahraniční novináři vůbec nemohou cestovat do Džibutska a podávat tak svobodně zprávy o této zemi což znamená, že jsou rovněž potlačována práva tisku. Chceme vědět výsledky voleb a chceme transparentní informace. Děkuji a nyní paní Korhola. Džibutsko sehrálo klíčovou roli v boji proti piráctví a terorismu v, Africk, v rohu Afriky od nezávislosti země. Poprvé mělo eh, křeslo parlamentu. Ehm, nicméně země je v krizi, je tam stále více politických vězňů, podmínky jsou velice špatné, také nejsou k dispozici spolehlivé informace o tom, co se v zemi děje. OSN ale minulý rok informovalo, že 180 tisíc lidí potřebuje potravinovou humanitární pomoc, také, že dochází k násilím na ženách. Znásilnění je běžné, eh, mrzičení eh, sexuální eh, násilí, to všechno ovlivní ženy i celou společnost. Čibucko podepsalo dohodu z Kotonu, zavázalo se dodržovat lidská práva, právní stát a demokracii. Děkuji. Děkuji. Pan Hán, komisař má slovo, prosím. Děkuji, pane předsedo. Vážení poslanci Evropského parlamentu, Čibutsko je důležitým parlam, partnerem Evropské unie pro zajištění stability celého regionu, této části Afriky. Džibutsko eh, konstruktivně spolupracuje s mezinárodním společenstvím v boji proti piráctví v západenském oceánu. Eh, hra, sehrává významnou roli eh, byla tam celá řada misí Atlanta, UCP Nesta. EU e je významným partnerem, podporujeme rozvoj oblasti energetiky, vodohospodářství i zprávu, státní zprávy. E, Džibutsko postupuje opatrně k směrem k politické reformě před volbami v únoru 2013. Brali jsme to jako známku politické zralosti, když spojená opozice se rozhodla účastnit všeobecných voleb. Také jsme přivítali celkově míru milovný způsob, jakým proběhlo hlasování. Avšak místo předseda vysoké představitele byl znepokojen eh, nedostatkem transparentnosti při publikování výsledků voleb a zadržování členů opozice. Věří, že Džibutsko by mělo udělat další pokrok směrem k otevírání politického prostoru a umožnit alternativní názdor, eh, nástroje podpory stability. Toto podporuje demokratické principy, práva a svobody, které jsou zakotveny v národních, mezinárodních nástrojích a a to poté, co vláda a zástupci opozice vyhlásili, že zahájili dialog. My věříme, že věci půjdou dobrou cestou. Vys, vys, místo předseda, mm, vysoké před, představitelky podporuje dialog před konfrontací, věří, že skutečný dialog všech zúčastněných stran, včetně občanské společnosti, je správnou cestou vpřed. Po období napětí je nyní na čase eh, spolupracovat na národním konsensu, jak postupovat dál. Eh, lidé v Džibutsku potřebují mír a stabilitu a způsob, jak toho dosáhnout, je v kontextu právního státu, eh, dobré zprávy a respektování lidských práv. EU je připraveno tento proces podpořit a spolupracovat se všemi v Džibutsku na eh, cílem dosáhnout demokracie a udržitelného rozvoje. Děkuji hat állásfoglalásra irányuló indítvány. Děkujeme vám, máme celkem šest návrhů usnesení, která jsme obdrželi. Hlasovat se bude pro debat v této části pořadu jednání. Jako další zde máme